kolegové, omlouvám se za krátké vzpoždění. My jsme eh, se, musíme se jaksi přesunovat eh, během našich jednání, takže eh, jsme se trochu drželi. Přejdeme k pořadu jednání. Je tady jedna změna, což, která se týká bodu na zítře, který se týká jezídu a je to nová informace, nemám to ve svých poznámkách, ale konkrétně je to bod číslo 14, který se týká jezídu v Iráku a tento bod bude odložen, je, měl být zítra odpoledne a to proto, že klíčový eh, řečník či klíčová řečnice zatím nezískali výzum. Doufáme, že k tomu dojde eh, někdy v nejbližší době, ale takže asi skončíme v důsledku toho, této změny dos, o něco dříve. Přijmeme tedy tento pořad jednání a nyní několik sdělení. První sdělení se týká toho, že 8. března je Mezinárodní den žen a tématem kampaně je balance for better, tedy rovnováha mezi osobním a pracovním životem a rovnováha mezi muži a ženami a budeme se zabývat e, genderovým akčním plánem e, číslo dvě, který má nabídnout lepší tuto rovnováhu pro ženy a dívky a doufám, že kolegové se budou účastnit této výměny názorů v souvislosti s Mezinárodním dnem ženem. Druhá, druhý bod, který chci zmínit, ten se mě zvláště dotýká. Musíme se věnovat Brexitu, protože se na mě stále balí eh, otázky v tom smyslu, co se děje. Premiérka před hodinou oznámila, že klíčové hlasování bude 12. 13. Eh, března eh, to eh, je méně než měsíc a já jsem si nikdy nemyslela, že takto blízko k tomu termínu bude tolik eh, nejistoty. Ehm, třeba, že tedy je ta nejistota v eh, britském parlamentu, náš parlament, Evropský parlament připravuje ratifikační proces a jeho součástí je souhlas Evropského parlamentu se smlouvou o vystoupení a výbor AFKO připravuje doporučení Um, které se stane základem tohoto našeho souhlasu. Stejně jako u obdobných takových usnesení, jde jenom o souhlas, čili ano či eh, ne a nepředpokládá se žádné doprovodné usnesení. Eh, je možné, že se to rozhodnutí bude měnit v budoucnosti, ale zatím jde tedy o souhlas, čili souhlas ano či ne. Některé výbory, které mají konkrétní témata v této souvislosti, eh, a tak to řeklo Avko, Avko nám řeklo, že se můžeme vyjádřit eh, pomocí dopisu k, k Brexitu, ale většina výborů nebude takové dopisy připravovat. A vzhledem k tomu, že to usnesení se týká pouze smlouvy o odstoupení a nikoli těch budoucích uspořádání a formálně tam nemohou být žádné eh, body, tak navrhujeme, abychom ani my žádný takový dopis neposílali. Pokud se to změní, tak eh, bude zde příležitost témata související s Brexitem eh, v rámci diskuse vznést později. Tedy tak, tak vypadá situace, pokud jde o formality při implementaci Brexitu a té smlouvy o odchodu. Bod 4 schválení um, zápisu 8. 9. října, 12. listopadu, 19. 20. listopadu a 13. prosince 2018. Pokud máte nějaké připomínky do konce schůze, prosím o tyto připomínky, jinak budeme považovat minut, uh, zápis uh, schválené. Pětka o známení ze strany sdělení ze strany komise. Má komise nějaká oznámení sdělení? Jenom eh, informační věc. Chci upozornit eh, poslance na dny rozvoje, Evropské dny eh, rozvoje, které budou probíhat začátkem června v Tour and Taxis. Téma bude se týkat eh, nerovností a eh, stejně jako každý rok Evropský parlament je přizván, aby se účastnil a aby připravil jedno konkrétní zasedání. Eh, nějaká čísla, jak to vypadalo loni, více než 8 tisíc účastníků z velkého počtu zemí, 12 organizací bylo zastoupeno, je to skutečně klíčová událost v oblasti eh, rozvoje a úřední informace, pozvánky dostanete. Chtěl jsem na to zatím jenom předběžně upozornit. Děkuji eh, DG Eko, generální ředitelství Eko. Tady není nikdo či nějaké vyjádření. 18. června je již po volbách, eh, takže budou poslanci stále poslanci, to znamená, budou stále mít mandát až do 1. července, takže uh, myslím si, že nebudeme moci nic konkrétního zorganizovat, eh, ale je možná ta účast a asi by komunikace měla eh, probíhat přes sekretariát. Tam je celá řada velmi zajímavých aktivit v rámci těchto rozvojových dnů. Nyní bod 6, to je podstatná věc, to jsou jsou doprovodná opatření k banánům a budeme zde, máme zde eh, eh, jeho excelenci eh, pana Dabe, který je mm, který je velvyslancem Kamerunu v Belgii a je také předseda výboru, který se zabývá banány. My jsme chtěli tuto disku, diskusi a mít, ale měli jsme ji již eh, v minulosti, pokud jste se účastnili samitu v eh, Abidžanu, eh, navštívili jsme tam také banánové plantáže na na okraji města Abidžana. Víme, jak celý průmysl pěstování banánů je důležitý. 1,4 milionů tun banánů ročně, 800 milionů ročně vývozu a to velká část do Evropské unie Eh, unie. V roce 2010 přijela komise zvláštní program doprovodných opatření s cílem pomoci eh, producentům eh, banánů, těm zemím, které produkují ve velkém, pomoci po změnách, které se na trhu s banány Eh, objevily v důsledku rozhodnutí VTO, kdy Evropská unie musela změnit eh, své dovozní tarify na banány, takže ta doprovodná opatření byly, sou, byla součástí dohody z roku 2009 v Ženevě, která byla uzavřena s latinskoamerickými zeměmi a spojenými státy a po 15 letech sporu eh, pro nás z našeho pohledu dnes, pane velvyslanče, bude zajímavé zjistit, jak tato doprovodná opatření pomohla těm deseti eh, zemím přijmout nebo přizpůsobit se tomu novému tarifnímu eh, režimu v zemím AKT a zda chceme slyšet, zda se domníváte, že by ta podpora měla pokračovat i v budoucnosti. Ehm, je zde nový rámec, nebo připravuje se nový rámec pro spolupráci ehm, pro rok 2000, od roku 2001 a ten budeme připravovat v blízké době. A nyní máme ehm, příležitost dozvědět se, jak to vypadá s těmito opatřeními. Týká se to zemí Belize, Kamer, Kamerun, pobřeží uh, Slonoviny, Dominika, Dominikánská republika, Ghana, Jamaika, svatá uh, Lucie, svatý Vincent a Grenadíny Surinem. Já jsem viděla před mnoha lety ty banánové plantáže na něk- některých z těchto lokací a je, jsou to skutečně, je to význačné odvětví. Pane velvyslanče, těším se na vaše slova. Děkuji. Merci, eh, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. My jsme velmi eh, rádi, že jako zástupci naší skupiny pro udržitelný rozvoj tady můžeme si s vámi měnit názory. Už jsme tady jednali i o jiné, jiných eh, tématech. Dnes tedy jde o banány A já se pokusím tady eh, prezentovat, jak to vypadá se současnou situací. Eh, sektor výroby produkce banánů pořád hraje velmi velkou roli. Přibližně 30 eh, tisíc pracovních míst přímo a 80 tisíc nepřímých pracovních míst má tedy velkou důležitost pro udržitelnost a má velmi velký Eh, dosah i do jiných částí ekonomiky. Tady jde o podpůrná eh, opatření pro deset členských států AKT. A tato opatření byla zavedena, aby umožnila diverzifikaci jejich ekonomiky a umožnila jim zlepšit konkurenceschopnost. Musíme si uvědomovat, eh, že došlo ke zrychlení odbourávání tarifů na dovoz banánů, což se vyžádalo, aby byla přijata tato opatření na podporu ekonomik eh, ve výšce 80 milionů euro. Po eh, ženevské dohodě v roce 2009 tedy dohodě mezi Evropskou unii a státy eh, Jižní a Střední Ameriky. Tito producenti provedli eh, reformy a eh, snížily se ty dovozní tarify o 9 miliard euro, což byl velký krok a samozřejmě to zvýhodnilo tuto produkci vůči produkci z Afriky asi o 15 až 20 což samozřejmě eh, vedlo k velkému dopadu na nás, protože u nás eh, k takovýmto změnám zatím nedošlo. A znamená to, že návratnost našich investic, které tady byly provedeny, se velmi snížila. To tedy mají kompenzovat ta podporná opatření. Eh, dovoz z Jižní a Střední Ameriky pořád dominuje na evropském trhu. 89,9% až 95% v roce 2018, tedy je, došlo tady ke zvýšení o téměř 10% za poslední dva roky. Stejně tak eh, u nás v zemích AKT došlo k poklesu produkce Největší dovoz banánů byl z Peru, Ekvádoru a Nekaragoje a proto tyto země jsou v součástí rámce pro stabilizaci. Producenti AKT tedy jsou velmi znepokojeni tímto zvýšením dovozu z Jižní Ameriky, protože to také vedlo ke snížení ceny banánů, na evropském trhu. A víme, že eh, některé mechanismy tady vyprší, nebo jejich platnost skončí v roce 2019. Doufáme, že pravidla aplikace tohoto systému budou zrevidována, eh, že dojde také k navýšení prahových hodnot že budou platit ještě nad rámec roku 2019, nebo po eh, skončení roku 2019. To je nezbytné pro udržení sektoru eh, produkce banánů v zemích AKT, takže bude potřeba, tím už odpovídám na vaši otázku na začátku, je potřeba eh, zintenzivnit ta podporná opatření. A je také nezbytné, aby Evropská unie pokračovala s touto podporou, aby byl konkurenceschopnější tento sektor v globálním eh, měřítku a také, aby se zlepšila udržitelnost dlouhodobá eh, tohoto modelu. Otázka je, jestli ta podpora byla účinná, výsledky byly dobré, protože došlo ke zlepšení konkurenceschopnosti, došlo k eh, zvýšení produkce, došlo k většímu podílu zpracování a také rozšíření vnitřního trhu, ale i tak je potřeba si vědět, že to všechno sebou nesloučité náklady a je potřeba například podpořit boj proti chorobám eh, rostlin, podpořit kredit pro malé zemědělce a také kompenzovat klimatické změny eh, na těch odlehlých venkovských oblastech. To všechno, ale samozřejmě eh, není důvod pro uspokojení. My jsme si měli, že rok 2019 bude eh, klíčový a komisařka pro zahraniční obchod eh, už nám zaslala svůj postoj týkající se podpory Víme, že to, jsou, to je právě výsledek té iniciativy Eh, o které jsme tady mluvili na začátku. Proběhl rok konzultací, který se měl promítnout do formulování strategie pro tento sektor. Eh, také tato nabídka platila pro kolegy z Karibské oblasti. To všechno vedlo k eh, sepsání bílé knihy o afrických banánech má to tedy být eh, jakési vodítko pro zavádění následných opatření, ale také pro budoucí strategii celého sektoru cílem. Nejenom eh, zlepšit naše konkurencenost vůči producentům z Latinské Ameriky, ale také o to, jak zlepšit udržitelnost ekonomického, sociálního a ekologického modelu produkce banánů v Africe. Pokud bude potřeba, tak rádi dodáme další informace které se eh, týkají eh, návrhu tohoto plánu. Eh, příští strategie na páté výroční schůzi komise s Ekvadorem a Peru, pro obchod s Ekvadorem a Peru v Kitu. Tři země požádali o znovu otevření toho procesu liberalizace, který byl zájem v roce 2009. To by asi mohlo vést k dalšímu snižování celních tarifů eh, po roce 2020. My samozřejmě eh, rádi s vámi budeme diskutovat o hledání eh, řešení těch velkých problémů, se kterými se potýká produkce afrických banánů. A proto požadujeme, aby program podporných opatření se prodloužil a navýšily jeho prostředky. A je potřeba definovat společně ty cíle tohoto programu. Jde o udržení také pevné ceny pro třetí země, tak aby se zachovala eh, stabilita na evropském trhu s banány. Počítáme s vaší podporou podpořit eh, spravedlivý obchod, eh, chceme přispět k odstraňování rozdílu se severem a jihem. A na závěr bych chtěl ještě upřesnit to, že když byla přijata ta opatření v roce 2009, tak státy AKT po tři roky eh, měli podporu a během těch třech let už se nikdy nepodařilo dohnat ten eh, vývoj My jsme se snažili o prodloužení té podpory a e, těm tehdejším, vzhledem k těm tehdejším, tehdejším rozpočtovým problémům Evropské unie k tomu nedošlo. Otázka, jestli tu sklenici můžeme považovat za z poloviny plnou nebo z poloviny prázdnou, ale myslím, že je potřeba to připomenout předtím, než o tom budeme diskutovat. Je tady u nás jeden zástupce producentů a zástupce našeho sekretariátu, naší komise pro tento udržitelný obchod. Děkuji moc, pane velvyslanče. Když jsme byli v Abidžanu, tak jsme se setkali se společnostmi, které uspořádali velmi úspěšnou návštěvu. Bylo to ve spolupráci s Afrubana. A když vidíte něco na vlastní oči, tak na to nezapomenete, takže taková to návštěva určitě byla velmi užitečná. Možná jako určitá výjimka z normálního postupu, než dám slovo členům, tak bych nejprve dala slovo komisi. A slyšeli jsme o nárůstu importu z Latinské Ameriky. To je pravděpodobně kvůli obchodním dohodám, jako třeba ta z Peru. To může mít dopady na ceny. Vím, že komise měla loni určité prohlášení, pokud jde o celní tarify na banány, pokud jde o AKT a já jsem se zrovna vrátila ze Senegalu a přejeme si vytvářet pracovní místa v Africe, takže s tímto na paměti bych se chtěla zeptat komisi, jak si stojíme v úvahách, pokud jde o banánový průmysl v Africe. Takže myslím, že generální ředitelství DEVKO se nám k tomu může vyjádřit a také generální ředitelství pro obchod tady je, takže nevím, kdo z vás se chce vyjádřit první. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. My samozřejmě si také rádi vyslechneme názory všech zúčastněných. Pokusíme se odpovědět na ty dvě základní otázky. Také chci zareagovat na prezentaci pana velvyslance. Tato prezentace odráží i naše obavy, když například slyšíme, že jde o pokračování, o prodloužení platnosti toho programu podpůrných opatření na lepšení konkurenceschopnosti a diverzifikace afrických ekonomik. Potřeba eh, si také připomenout důležitost soukromého sektoru. A my samozřejmě potřeba si připomenout závažnost klimatických změn a my všechny ty obavy, které tady zazněly, sdílíme. V praxi to bude znamenat, co se mezinárodní spolupráce týče, eh, to, že se budeme držet dohod spolupráce, spolupráci s těmito státy. Na pořadu dne není eh, spuštění eh, druhé fáze programu BAM, těch podporných opatření. Pan Belbestanec eh, hovořil o druhé fázi nebo o jiné formě podpory. A myslím, že jsou to právě ty alternativní opatření, která nejlépe vystihují naši současnou situaci. My jsme otevřeni pokračování podpory těm státům, které si to budou přát. A v tomto kontextu jsou možné různé podmínky, které umožní zavedení těchto eh, programů podpory pro tento sektor. Pokud o to požádají eh, dané státy a samozřejmě i načasování té dnešní schůze velmi vhodné, protože se blížíme konci celého cyklu a připravujeme se na ten následující. A samozřejmě budeme diskutovat také s našimi zástupce eh, v terénu, tak abychom společně sformulovali společnou vizi, vizi budoucnosti tohoto sektoru. Tolik tedy k té části spolupráce a k té druhé otázce, kterou jste položila vy, paní předsedkyně. Vy jste velmi správně připomněla dopis 28. března 2018 naší komisařky pro obchod. A samozřejmě ten obsah je pořád aktuální. Až dosud neproběhla žádná diskuze, která by znamenala, že ty přísliby, které jsou tady formulovány, by nebyly dodrženy. My tedy eh, zůstáváme na stejném základě, chceme nadále pokračovat ve spolupráci se zúčastněnými státy a myslím, že tedy mohu eh, pozitivně ukončit eh, své vystoupení a rád zareaguji na to, eh, co budou říkat členové vašeho výboru. Děkuji moc. Myslím, že bylo velice užitečné, že jsme získali toto potvrzení, že se ta politika nezměnila. Potom tedy dám slovo poslancům. Chcete se ještě vyjádřit komise nebo ne? Devko to pokrylo. Takže má někdo nějaké otázky? Já mám také jednu na pana velvyslance, ale nejprve pan poslanec. Děkuji. Já mám více otázek než odpovědí, protože je to pro mě velice složitá problematika. Já se pokusím schrnout to, co jsem z toho pochopil. Existovala a existuje podpora pro země AKP, které, AKT, které produkují banány a tato podpora vyprší nebo jak už bylo naznačeno, mohla by existovat nějaká fáze 2 nebo nějaké další dohody. které by nadále mohly podporovat země, které mají významnou produkci banánů. a je tam otázka nějakých společných dohod se zeměmi AKT. Jakými opatřeními můžeme toto odvětví podpořit? Pane velvyslanče, vy jste jim zmínil číslo podpora 75 eur na tunu. To je ta částka, která je v tuto chvíli placena a vy předpokládáte, že v budoucnu bude ta podpora podobně silná, nehledě na veškeré mezinárodní problémy, které mohou ovlivnit tuto podporu. Druhá otázka je tam ta situace konkurence zemí AKT versus země mimo, to znamená třeba Latinská Amerika a Střední Amerika – a že jste zaznamenali, že se tady ta bilance posunula negativně vůči zemím AKT. A co je tedy možné dělat, aby ta rovnováha byla zase upravena? Ty země AKT jsou většinou chudší oproti Střední a Jižní Americe, takže co je možné udělat na podporu těch zemí AKT? Děkuji, Norberte. Já mám jenom jednu otázku, pane velvyslanče. Když jsem to zahajovala, tak jsem hovořila o Brexitu a o tom, k čemu dochází, ale Brexit bude mít dopad i na banánový průmysl v zemích AKT. Spojené království představuje 20 celého importu banánů do EU, ale celou třetinu představuje celou třetinu odběratelů ze zemí AKT. v rámci EU. Takže jaké dopady očekáváte v návaznosti na Brexit? Samozřejmě teď nevíme, jestli tam bude nějaké přechodné období, které začne v dubnu nebo 30. března, kde by bylo více času na přípravu. Já samozřejmě doufám, že tam přechodné období bude, když nic jiného, ale zajímalo by mě, jaké máte úvahy, pokud jde o Brexit. V tuto chvíli tedy se obracím spíše na vás, pane velvyslančené, na komisi, než na komisi, ale samozřejmě můžete odpovědět i komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve K tomu, co říkala komise, tady ani žádné otázky nezazněly, spíše komise potvrdila to, co jsem říkal. Já, komise říkala, že sdílí naše obavy a já ve svém úvodním prohlášení jsem také odkazoval na dopis paní komisařky a jasně jsem eh, říkal, že nechceme druhou fázi eh, podpůrných opatření. Věci se mezi tím eh, Eh, vyvinuli jiným způsobem, je potřeba, abychom řešili i eh, fungování toho sektoru eh, produkce banánů, který je v soukromých rukách. Chceme, aby produkce banánů podporovala i nadále, aby se to nestálo z pořadu jednání. i náš eh, ministr to říkal, že by mohlo dojít ke zhroucení celého sektoru produkce bananů. A teď k těm 75 euro za tunu. Tyto věci se neustále mění. I komise potvrdila tuto cenu a pokud na to prahová hodnota by měla ještě klesnout, tak by to znamenalo konec eh, produkce banánů v zemích AKT. A proto jsem také eh, ve svém úvodním prohlášení eh, řekl, že je potřeba, aby se toto rozhodnutí stanovení této ceny potvrdilo. 75 euro. To je vlastně práh pokud by to kleslo po 60%, tak by ten sektor už nemohl být konkurenceschopný. Ta podporná opatření, která my bychom rádi viděli, máme to upřesnit, my jsme po dobu tří let neměli nárok na tuto podporu a tím pádem jsme nabrali spoždění. Možná, že kdybychom ty tři roky tu podporu čerpat mohli, tak by ta situace dnes byla jiná. No, jsem říkal, abych eh, vysvětlil tu dnešní situaci. A potom tady zazněla otázka, a je velmi těžké konkurovat těm, to, čemu říkáme, dolarovým banánům, vzhledem k eh, těm velkým rozlohám a k tomu vybavení té infrastruktuře, kterou mají. To je nesrovnatelné, protože u nás máme asi milion tun, o nich mají pět, šest milionů. Jenom velmi malá změna ceny, výkupní ceny, má potom obrovské dopady. Takže eh, konkurovat je velmi obtížné. My bychom byli rádi, kdyby tento sektor byl udržitelný, životaschopný. Eh, u nás doma v Kamerunu se pěstuje eh, banán ve venkovských oblastech. Vyžaduje si to hodně pracovní síly, nekvalifikované, potřeba to uvědomit společnosti, které eh, produkují banány, tady hrají také velkou sociální roli. Já jsem navštívil tu zónu, kde se pěstují banány a ty společnosti tady třeba vybudovaly nemocnici nebo školu a financují tyto instituce pro místní obyvatele. Takže pro nás je tento sektor eh, klíčový pro tu pracovní sílu, pro to, aby měla nějaký příjem a také vzhledem k tomu, že tady jde o oblasti, kde žije hodně eh, nekvalifikovaných pracovníků. A co se týče eh, Brexitu před dvěma týdny, jsme o tom diskutovali na úrovni státu AKT. Měli jsme pozvaného pana Gerisno, experta, který nám to vysvětlil. A co bylo například zajímavé, že jinak platí pro ty karibské státy a jinak pro nás, například z Kamerunu 17% jde do Spojeného království. My jsme také podepsali dohodu o spolupráci Setkali jsme se tady během eh, jedné schůze s britskými zástupci, kteří nám nabídli podepsání této smlouvy a na úrovni AKT jsme se setkali s generálním tajemníkem Commonwealthu a s velvyslancem a bylo nám řečeno, že ty dosažené výhody budou pokračovat i nadále. Takže hm, teď všichni čekáme, jak to dopadne. To jsou prozatím všechny informace, které máme. Ale hm, v některých zemích, včetně mé, už jsme zahájili konzultace a jednání se Spojeným královstvím o té budoucí obchodní dohodě, která by potom určovala naše obchodní vztahy po Brexitu. Tolik, eh, co k tomu mohu i teď. ale největší dopad to bude mít na ty karibské státy, nejenom na sektor banánu, ale i na další části ekonomiky. Doufám, že tím jsem odpověděl na ty otázky, které mi byly položeny. Jste odpověděl velmi správně a jasně, pane velvyslanče. Well, I mean, as well as being the chair. Já předsedám tomuto výboru a také předsedám malé pracovní skupině v tomto parlamentu, pokud jde o fair trade. A teď začíná 14 dní fair trade ve Spojeném království a banány tam jsou významným produktem, obzvláště z oblasti Karibiku. Některé velké supermarkety kupují pouze fair trade banány a proto tato otázka Brexitu pro ně bude důležitá a vůbec pro celou záležitost fair trade. Takže to musíme mít na paměti. Nevidím, že by se někdo další z kolegů hlásil v tuto chvíli, takže chci poděkovat, pane velvyslanče. Vy ne, nežádáte tedy o vytvoření nových opatření, ale chcete, aby EU nadále sledovala záležitosti týkající se banánů. Velice zásadní jsou tam celní tarify a to se ze strany komise nemění. Takže kdokoliv bude předsedat našemu výboru po volbách a komise se tomu budou nadále věnovat těmto tématům, protože jednou z významných priorit v EU je vytváření pracovních míst a rozvoj sektoru, které se rozvíjejí v Kamerunu a v dalších zemích. Takže děkuji moc, že jste dnes mezi nás přišel. Děkuji komisi za odpověď a děkuji také za Afrubana za jejich účast. Merci beaucoup et eh, de votre accueil. J'espère que... Děkuji za vaše přijetí a doufám, že ještě bude mít příležitost eh, zde tady vystoupit a objasnit naše stanoviska, ale my jsme tady teď zhrnuli naše očekávání. Je potřeba, aby banány i nadále zůstaly na, naší, na vaší agendě. Jde o udržení trhu s banány a jak už jsem říkal, změny v tom celním režimu nesmí vést pod to, aby ta cena klesla pod 75 euro za tunu, protože to by mělo eh, drtivé dopady na náš sektor eh, banánu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobře, kolegové, takže se můžeme přesunout k bodu 7. Zpráva EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2019. Toto je skutečně důležité téma. Protože by nemělo moc smysl pracovat na některých politikách a zároveň to podrývat jinými politikami. Například v minulosti tam byly politiky týkající se rybářství nebo zemědělství. Takže potřebujeme celkový rámec, který je ve prospěch rozvoje. V minulosti komise podávala zprávy každé dva roky. Poslední zpráva byla v srpnu 2015 a pochopila jsem, že nyní tedy žádná zpráva nebyla kvůli přijetí cílů udržitelného rozvoje. Takže je to velice propojené s dokumentem Komise Towards a Sustainable Europe by 2030 k udržitelné Evropě do roku 2030. Tento dokument jsme projednávali 7. února. Souvisí to také s externí evaluací PCD za období 2009 až 2016. Nyní bych chtěli, chtěla tedy pozvat pana Mastro Giacomo, z generálního ředitelství DEVKO, aby pohovořil o postoji komise a je zde také Kristian Dan Preda, který je stálým zpravodajem pro tuto oblast. Ale nejprve dáme tedy slovo komisi, aby vysvětlila ten celkový kontext. Děkuji. Thank you very much, Madam Chair, and Děkuji, paní předsedající, děkuji za pozvání které nám umožní prezentovat tuto zprávu PCD. Je to první zpráva po několika letech. A důvod, proč eh, došlo k té prodlevě v těch zprávách o PCD, je ten důvod je v tom, že byla přijata agenda 2030 k udržitelnému rozvoji a také eh, eh, konsensus v roce 2017 a bylo třeba v důsledku toho revidovat náš pohled na PCD a a zajistit, že soudržnost těch politik se stane skutečným eh, rozhraním, skutečným propojením těch politik rozvojových s politikami interními. Je potřeba zajistit, abychom Eh, implementovali eh, článek eh, smlouvy 08, který hovoří o tom, že je třeba všechny politiky zvažovat ve světle jejich dopadů na rozvojové země a abychom tak mohli činit, je třeba vzít v potaz celou tu novou agendu, která vzniká, která je komplikovaná, proto jsme zpracovali takovou tu průběžný, ten průběžný dokument, dokument, ten reflection paper, který je vydán v podstatě sou, souběžně s tou zprávou, který eh, mapuje to, jakým způsobem budeme tu agendu implementovat a jakým způsobem zajistíme ten interface, to propojení, to rozhraní tak aby a ta soudržnost politik rozvojových mohla skutečně být plně naplněna. Pokud jde o tuto samotnou zprávu, tak se zmíním o hlavních, eh, eh, hlavním cíli toho, této zprávy, struktuře a eh, obsahu té zprávy a nakonec řeknu několik slov o tom, jaké jsou hlavní zjištění této zprávy. Pokud jde o cíle. Je to zpráva, to znamená prvním cílem je zmapovat to, co se dělalo dosud v oblasti implementace závazků PCD, tedy za ty poslední e, tři roky od té poslední e, zprávy 2015. Druhým cílem potom bylo zohlednit všechny změny, ke kterým došlo globálně po přijetí té agenty, agendy a e, přijmout závěry, konkrétní závěry v tom smyslu, jaké dopady budou mít tyto změny na naší e, práci a jak tedy přizpůsobíme náš přístup k soudržnosti politik a jak rozšíříme zprávy o PCD na všechny ty oblasti, kterých se agenda 2030 týká. My jsme měli eh, eh, pět eh, témat, ke kterým byly ty zprávy a nyní máme nový systém, kdy vlastně by to nemělo být jenom pět témat, ale měla by to být celá ta agenda 2030. To jsou ty hlavní cíle. A nyní struktura a obsah té zprávy. Eh, na začátku je kapitola, která mapuje to propojení PCD, tedy soudržnost politik v oblasti rozvojové politiky a celkovou implementaci eh, rozvoje a vytváříme jakýsi širší kontext, který nám jak si mapuje to, jak, eh, proč vznikal, eh, vznikal ten, ten průběžný dokument ten reflection paper, jak se na to navazuje to externí hodnocení, ke kterému se také dostanu, paní předsedkyně, a <clears throat> jak vznikal celý ten nový způsob vykazování či podávání e, zpráv v oblasti PCD. E, druhá kapitola, <clears throat> která je nazvaná partnerství, jedno z těch pěti P, které tam máme, a to se zabývá změnou mechanismu a novými nástroji pro implementaci PCD. Na úrovni komise vznikly pracovní skupiny eh, komisaře pod vedením eh, místopředsedy komise Timmermance, jejichž cílem je zabývat se dopady té agendy na rozvojovou politiku a vytvořili jsme také pracovní skupinu v oblasti té, na té úrovni těch jednotlivých um, služeb na každém, tak aby vlastně průřezově v rámci těchto skupin byla PCD zvažována. Eh, při, změnili jsme interní nástroje k Better Regulation, tedy k lepším právním předpisům a nedávno v roce 2000 17 jsme je, tyto nové nástroje přijali tak, aby PCD bylo průřezově eh, zohledněno. Také jsme posílili interakci s delegacemi, aby delegace měly silnější úlohu a mm, máme zprávu o eh, externím řízení, které, v rámci které získáváme právě zprávy od eh, delegací. Potom eh, děláme různé osvětové aktivity, setkání s kontaktními osobami, národními parlamenty, se Evropským parlamentem jako takovým kde byl eh, jmenován eh, trvalý eh, zpravodaj a SPD je, PCD pardon, je obsahem několika usnesení a to tež platí na půdě rady, kde tato agenda je tež zapracovávána průřezově a na úrovni členských států, které se účastnily přípravy té zprávy prostřednictvím dotazníku, který byl rozesílán v loni a který nám umožnil zohlednit zohlednit i zkušenosti jednotlivých členských států. Pak se dostáváme ke kapitoly 3, eh, kde jsou nastaveny priority PCD Hmm, není to jenom těch pět tradičních oblastí PCD, které jsem zmiňoval, ale je tady celá řada bodů dalších, které jsou relevantní pro PCD, například reforma společné zemědělské eh, politiky, eh, mm, agenda v oblasti migrace, nová oběhová ekonomika a její akční plán. A to vysvětlujeme, vysvětlujeme, a je tam samozřejmě také obchod to, co děláme ve všech těchto eh, oblastech, eh, a to za využití těch dalších pěti eh, čtyř P z těch pěti, tak abychom ukázali i to, že PCD mm, je jeden z nejdůležitějších nástrojů pro naplňování agendy 2030. Tak to tedy vypadá struktura a obsah té zprávy, tak jak nyní tři základní zjištění. Eh, ta zpráva jasně ukazuje, že politická eh, vůle je klíčová pro implementaci PCD, je ještě klíčovější a důležitější než v jiných oblastech. Je nezbytné, abychom my všichni zohlednili důležitost plné eh, důležitost toho, že je třeba všechny naše politiky zvažovat ve světle jejich dopadu na rozvojové země. A to je propojeno s druhým klíčovým zjištěním, které jsem chtěl zmínit, a to je ta skutečnost, že v tom novém kontextu eh, té soudržnosti politik je vlastně, ta soudržnost politik znamená něco trošičku jiného, protože je navázána na udržitelný rozvoj. Podle smlouvy máme jasnou povinnost eh, provádět a zohledňovat zájem, provádět Eh, pomoc a zohledňovat zájem rozvojových zemí, zatímco ta agenda 2030 volá potom, abychom přijali globálnější eh, pohled ve všech eh, našich politikách, které mohou mít dopad na udržitelný rozvoj. A to, jak víme, máme, má ekonomický, environmentální a sociální rozměr či pilíř. A třetí zjištění je eh, provázání s probíhající diskusí k víceletému finančnímu eh, rámci, tak aby to bylo konkretizováno v tomto rámci, aby všechny finanční instrumenty, které máme, byly slučitelné s PCD a aby bylo zajištěno to, že PCD není jenom v, té jedné, v tom jednom oddíle rozvojové, eh, eh, rozvojových otázek a pomoci, ale že je průřezově eh, aplikována. Tady potřebujeme Evropský parlament, abychom dosáhli skutečné realizace tohoto cíle. Externí hodnocení PCD, to jsem řekl, že se k tomu eh, vrátím. Komise měla na žádost parlamentu a rady provést toto externí hodnocení, eh, hodnocení implementace PCD a to za léta 2009 až 2016. Toto externí hodnocení proběhlo, jeho výsledky jsou k dispozici eh, od nedávné doby a nyní je na nás, abychom v pracovním dokumentu na eh, toto hodnocení reagovali. Ten pracovní dokument vznikne brzy a tam eh, eh, na těch hlavních zjištěních tohoto hodnocení se snažíme ukázat, co, že jsme vlastně do určité míry již implementovali to, co ta externí zjištění po nás, po nás chtějí a zároveň tam uvádíme, jakým způsobem budeme ještě dále navazovat na výsledky toho hodnocení. Tolik tedy z mé strany. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Mám tady jednu či dvě otázky sama za sebe, ale nyní hlavně pan Preda jako zpravodaj. Eh, Linda. Eh, děkuji, Lindo. poděkovat také kolegovi Noizerovi, který tady dnes je, abychom mohli diskutovat o PCD. Je to věc eh, zájmu celého parlamentu. No, my jsme jediní dva přítomní pro tuto diskuzi. Je to velmi málo, ale eh, doufejme, že to bude stačit. Nechci vám mm, něco namlouvat. Je to také věc, na kterou jsme dlouho čekali. Eh, samozřejmě teď máme k dispozici tu novou zprávu o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje. Eh, Zadem ale k tomu volebnímu kalendáři nebude možné Eh, nebude možné zareagovat, ale minimálně tato diskuze by měla posloužit k tomu, abychom si udělali přehled o eh, té situaci, o tom vývoji ohledně PCD, protože od té poslední zprávy už uplynuly čtyři roky. Už se eh, podařilo zakrýt to, slunce nechceme úplně zakrýt ty rolety, Teď jste ve stínu konečně a nesvítí vám do očí. Pane Peredo. Takže my jsme čekali eh, na tuto zprávu. Je potřeba vyjasnit ty dva přístupy, buď je to PCD, anebo PCSD. Policy Coherence for Sustainable Development soudržnost politik ve prospěch udržitelného rozvoje. Takže eh, už jsme měli příležitost diskutovat o roli PCD eh, v rámci agendy do roku 2030. Já eh, si uvědomuji, že PCD zůstává naší právní povinností a i nadále je to priorita pro celou Evropskou unii, přestože některé členské státy nahradily PCD PCSD. Doufám, že tím se neoslabí eh, PCD ve členských státech. Já si dovolím teď eh, ocitovat eh, dva doklady nepopíratelného pokroku, kterým došlo v rámci PCD. Jednak jde o to, že se systematicky využívají eh, analýzy dopadu při vytváření politik Evropské unie a zohledňují přitom právě dopad na rozvojové státy. A ten druhý aspekt je to, že delegace Evropské unie umožňují výměnu zkušeností z rozvojových zemích a to je velmi důležité pro další pokrok v oblasti PCD. Bylo také zveřejněno externí hodnocení PCD, což je starý požadavek eh, parlamentu a podle mě to je věc, která přináší přidanou hodnotu. I tak ale je potřeba říci, že to externí hodnocení se týká pouze období 2009 až 2016. A bylo to zveřejněno teprve letos, možná, že pozdě je lepší než nikdy, ale i tak mi to přijde poměrně pozdě. Je to velmi komplexní záležitost a ten velmi náročný harmonogram také nic neusnadňuje. Já jsem v tomto hodnocení nenašel určité prvky, tedy kdo má na starosti co, eh, ve kterých institucích. Je evidentní, že komise v rámci PCD nemůže vydávat instrukce pro ostatní instituce, ale může spíše přistupovat k tomu, aby eh, se snažila objasnění jednotlivých rolí. A další zajímavý prvek, který byl obsažen v tomto externím hodnocení, myslím, že teď ty role ty asi už zůstanou dole, eh, je potřeba eh, hledat prostředky pro to, aby všechny nástroje PCD mohly být správně využívány, aby měly dopad. Eh, myslím, že toto všechno jsou eh, velmi eh, zajímavé úvahy, které by se měly promítnout do přijímání akčního plánu na nadcházející roky a to s cílem naplnit cíle udržitelného rozvoje agendy 2030, což představuje prioritu Evropské unie a PCD by eh, se měla snažit co nejvíce zúročit své výhody a přispět k operacionalizaci PCSD. Takže eh, doufám, že se ještě v budoucnosti budeme mít příležitost setkat a hovořit o dalších příležitostech. Omlouvám se za problém s těmi žaluziemi, buď se spustí úplně, nebo ne, nejde je zavřít jenom částečně. Ale souhlasím že je smutné, že tady je málo kolegů. Teď se blíží volby, takže lidé teď pracují na svých kampaních a zase ti, kteří už se nechtějí znovu ucházet, tak si řeší jiné věci. Já mám jenom několik připomínek. Děkuji moc stínovému zpravodaji Je to tak, jak to je? Ale myslím si, že bychom měli přijít se strukturovanější diskuzí a zapojením. To vytvoření PSD k tomu došlo, ale otázka je, jak to můžeme lépe ovlivňovat, pokud jde o skutečná rozhodnutí v jiných výborech, jako v oblasti zemědělství nebo rybolovu. To si myslím, že jsou ty okamžiky, kdy to musíme vzít v úvahu. A je tam dost práce pro příští výbor DEVO. Myslím, že my jsme oba velmi aktivní a díky tomu možná budeme znovu zvoleni a budeme moci pokračovat. Takže děkuji moc za vaši práci a uvidíme. Děkuji moc. Já bych se mohla zeptat otázku komise. Možná se to netýká pouze DG DEVKO. Já když hovořím s veřejností, tak často mi lidé říkají něco o rozvojové politice, což jsou věci, které platily před lety, ale jsou to věci, které se za posledních 15 až 20 let hodně změnily. Hovoří třeba o problémech v zemědělství a podobně, ale jsou to věci, které už byly vyřešeny. Jedna otázka je třeba ta společná rybolovná politika, která se velice zlepšila. Není dokonalá, ale zlepšila se velice. Tyto dokumenty jsou dlouhé a odborné a lidé tomu moc nerozumí. Takže říkám, když třeba komise vytváří takovou tu zprávu, tak jestli by se neměla věnovat tomu trochu, jak říkal Norbert. Protože v některých oblastech už skutečně došlo k velkému pokroku, pokud jde o transparentnost, tak jestli by mohla komise také lépe dávat na vědomí veřejnosti, jaké byly ty problémy, které veřejnost vnímala a co se podařilo vyřešit a co se ještě vyřešit nepodařilo protože jinak si to člověk přečte, vidí tam spoustu slov, ale nevyplývá z té zprávy jasně, jaké jsou ty velké úspěchy komise, pokud jde o PCD a jaké jsou ještě ty velké výzvy nebo nedostatky, které před námi jsou. Já bych třeba byla ráda, kdybych si toto mohla někde jednoznačně rychle přečíst. Samozřejmě to musí být upřímné hodnocení, ale když se nám něco podaří, tak to musíme nějak zdůraznit. A Měli bychom být hrdí na to, co se nám podařilo a zároveň upřímně hovořit o tom, co je ještě potřeba. Ale někdy ty zprávy jsou tak podrobné, že ty zásadní informace se v tom nějak utopí. Takže ty největší úspěchy a ty největší výzvy by tam měly být nějak zdůrazněny. Ano, děkuji moc, paní předsedkyně. První věc, co jsem chtěl říci, je, co říkal zpravodaj o PCD a PCSD, tak to úplně sdílíme. My chceme zohlednit tu novou agendu, její šíři a tu složitost těch problémů, ale zároveň nesmíme ztrácet se zřetele cíle článku 208 a tu specifičnost toho konceptu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje PCD. Takže jsme měli také trochu obavy, když jsme viděli, že některé členské státy to pojaly, takže v tomto novém kontextu můžeme zapomenout na PCD a můžeme pracovat na novém konceptu, který se vyloženě nevěnuje specifickým zájmům rozvojových zemí. My si myslíme, že ty PCD jsou stále relevantní a že na nich musíme i nadále pracovat. Pokud jde o ten kalendář, tak tam uznávám to, co říkal pan Preda. Má to určitou pozitivní stránku. Teď vlastně vydáváme tento dokument, v nadcházejících dnech vydáváme další dokument týkající se evaluace, takže teď je právě ta doba, kdy se budou projednávat v radě závěry rady o těch reflection papers. To, co jste říkala vy, paní předsedkyně, ohledně komunikace, máte naprostou pravdu. A toto je velice složitá problematika, která řeší dopad toho, co provádíme v řadě oblastí. Takže my jsme začali skutečně pracovat na komunikačním projektu. Chceme vypracovat určitý leták, kde budou obrázky, infografika a bude tam stručně vysvětleno, jaké jsou ty hlavní oblasti, kde si myslíme, že jsme úspěšně zohledňovali soudržnost politik ve prospěch rozvoje. Takže toto se připravuje a doufám, že budeme schopni vám velmi brzy ukázat výsledek této práce. Pokud jde o budoucí výzvy, samozřejmě je to vždy obtížná otázka. Já si myslím, že důležité je uvědomovat si, že práce na soudržnosti politik je práce, která musí neustále pokračovat, v podstatě trvale, protože vždy máte nějaké problémy, kde musíte řešit možný dopad a musíte nějak vyvážit ten možný dopad. Takže jde o to najít ty správné nástroje, jak toto dělat trvale. A zpravodaj také říkal, že ten nový formát těch posouzení dopadů nám to velice usnadní a také to, co děláme ohledně agendy 2030, nám umožňuje zapojit do agendy všech generálních ředitelství tyto otázky. Takže to je velmi dobrý nástroj, který zajistí to, že na tom budeme pokračovat. Děkuji, vítám pana Sonika, který se mnou byl v Senegalu. Vítám. Nic dalšího nemám, takže děkuji moc, je to velice důležité. Určitě to není naposledy, kdy to tady projednáváme, takže chci poděkovat za panu panu Predovi za tu práci, kterou provedl od roku 2014 a skutečně eh, byste tady měl mít větší publikum tady u tohoto posledního vystoupení. Takže děkuji moc, Kristiane, za veškerou odvednou práci. Tleskáme vám. Proč ne? Tak děkuji moc. Dobře, kolegové. A děkuji také komisi. Dobře, kolegové, takže to je pro dnešek vše. Ještě máme schůzi koordinátorů. Zkusím začít okamžitě, zkusím zjistit, jestli můžeme začít okamžitě, ale zřejmě to není možné takže asi můžeme tady začít až v 17.30, ale chtěla bych říct, jestli můž, chtěla bych požádat, jestli můžete vyřídit ko- koordinátorům ve vašich skupinách, abychom začali přesně v 17.30. Chtěli bychom skončit brzy, protože je hezky. Takže začneme přesně v 17.30 a zítra hlasování v 9 hodin ne, ne, ne, je to společně s Envy, takže je to v místnosti 2Q2 dole. Možná byste mohli rozeslat ještě zprávu, protože se to dnes hodně měnilo, takže jenom rozeslat informaci, že začneme v 9 v místnosti 2Q2. Já jsem byla odpoledne také zmatená, šla jsem do špatné místnosti, potkala jsem Norberta, takže jestli můžete ještě rozeslat zprávu a potom se vracíme sem, tedy takže ráno 2Q2 a potom se vracíme sem. Děkuji, loučím se.